Děkuji vám mnohokrát, eh, paní Ostholtorovol. A eh, eh, co se týče paní Kišot, budeme hlasovat o tomto bodu zítra. A nyní máme další zprávu, také zprávu o společné obchodní politice a paní Krista Torovol má ještě jednou čtyři minuty. Děkuji. E, ta zpráva, když ji nazvu stručně, je to Omnibus 1 a v podstatě je to přizpůsobení celého evropského obchodního práva na nová ustanovení Lisabonské smlouvy a jmenovitě k čl- se články 290 a 291. Co se týče Lisabonské smlouvy, tak eh, prostě jeho prostřední, jejím prostřednictvím má Evropský parlament eh, právo spolurozhodování v obchodních otázkách. A takovouto formou eh, to může dělat také každý parlament. Náš model je udělán podle amerického kongres, kongresu čili nezodpovídají za to parlamenty v národních hlavních městech. Eh, explicitně eh, jsme se dříve eh, to bylo vyjmuto z postupu komitologie a zde rozhodovala rada. Tento zvláštní režim nyní skončil. Exekutivní rozhodnutí v obchodní politice nyní, tak jako v ostatních oblastech politiky Evropské unie, činí komise. Ovšem komise tak nemůže činit ve vzduchoprázdném prostoru. Stručně bych chtěla zmínit změny, které zohledňují ve své zprávě. Eh, první je eh, zohlednění tzv. common understanding, společného eh, porozumění. Komise a rada se dohodla na tzv. společném porozumění s tím, že se uplatňuje právní akt přesunutí pravomocí a byla se, velice mě udivilo, že komise to Eh, nezohlednila ve své eh, ve svém návrhu a proto má zpráva eh, tato kritéria uplatňuje. Za druhé, zpráva potvrzuje zavedení aktů přenesené pravomoci ve všech oblastech, které navrhuje komise. Za třetí, zpráva postup přeskumu nebo postup konzultací Potvrzujeme návrh komise, co se týče přeskumu a co se týče prováděcích ustanovení ve většině případů. Ovšem, někdy existují případy, kdy takový postup přeskumu je příliš dlouhý a proto potřebujeme jiný postup a zde doporučujeme konzultace. Další bod je postup konzultace. Zde, respektive v návrhu my se potvrzujeme, že se místo konzultací, které již nyní nejsou potřeba, u zahájení postupu ohledně antidumpingový a anti antidumpingových opatření a antisubvenčních eh, doporučujeme eh, spolurozhodování členských států. Nechceme, abychom to rozšiřovali na maximum Světové obchodní organizace, protože průmysl a obchodní partneři potřebují jistotu plánování a to jde pouze tehdy, jestliže lhuty jsou kratší. Tehdy jsou opatření efektivnější a proto návrh zprávy také zohledňuje zkrácení lhůt ve výjimečných eh, situacích, které jsou vždy možné. Ostatně ve většině předložených nařízení zpráva doporučuje také eh, povinnost eh, komise informovat Evropský parlament a veřejnost. A jak je to důležité, to ukazuje nyní zcela aktuálně diskuze o postupu akta. Tento postup nebyl zcela transparentní, žijeme v době internetu a proto nemůžeme eh, zohledňovat takové věci bez veřejnosti a musíme informovat. Zpráva eh, odpovídá změnám v Lisabonské smlouvě a je to vlastně zpráva, která je velice technická. Eh, současně je to vysoce politická zpráva, protože zahajuje novou dobu v oblasti eh, vztahu se zahraničním obchodě. Eh, obchodu. Děkuji mnohokrát a eh, děkuji také komisaři a prosím, abyste zprostředkoval tyto díky také panu Solšovi. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte mi od samého začátku zmínit jednu věc. Pan komisař de Gucht již eh, si naplánoval cestu eh, do zahraničí na dnešek. Vzhledem k tomu, že to bylo pozdě potvrzeno na programu jednání, tak nemohl změnit svůj cestovní plán, tudíž se nemohl osobně zúčastnit eh, tohoto plenárního zasedání, proto mě požádal, abych se vyjádřil za komisi i k tomuto tématu. Komise je velice vděčná paní zpravodajce a stínovému zpravodaji panu Moreirovi i dalším poslancům a poslankyním výboru INTA za konstruktivní přístup, který měli k tomuto návrhu. Je to důležitý návrh, neboť se jedná o první a nejdůležitější krok slaďování nového režimu z aktiv přenesené působnosti, přizpůsobování stávající legislativy v oblasti společné obchodní politiky. A komise spolupracovala s parlamentem a s radou eh, v zájmu toho, aby dotáhla tuto legislativu v co nejkratším termínu. A eh, mnoho pozměňovacích návrhů bude eh, schváleno právě tento týden. Já chci mm, samozřejmě Eh, přijmout, eh, říci, že se jedná o velmi podrobnou eh, práci všech institucí, které se musí shodnout na těchto pozměňovacích návrzích. Já se omezím pouze na některé obecné rysy. Komise může akceptovat všechny návrhy, které předpokládají konzultativní postup pro přípravná e, opatření. Komise také uznává, že aktiv přenesené pravomoci by měly být zapracovány do zařízení, které se týká e, dočasných opatření ve vztahu k Číně. A komise je vděčná také za pozměňovací návrhy týkající se antidumpingových opatření. Podporujeme celkového ducha těch návrhů, které se snaží řešit otázky harmonogramu související s uplatňováním nových pravidel komitologie ve vztahu k antidumpingovým opatřením. Ovšem e, jsou tu některé praktické problémy nebo právní problémy a komise doufá, že se nám podaří najít efektivní způsob řešení těchto otázek v rámci diskuze, která se bude rozvíjet mezi všemi třemi institucemi eh, po hlasování v parlamentu. A závěrem mi dovolte eh, ještě vyjádřit ocenění komise za eh, dosažené stádium, dosažené kroky. Eh, rýsuje se před námi perspektiva eh, další spolupráce, tak abychom mohli celou věc dokončit. Děkuji vám, pane eh, předsedo a dámy a pánové. Děkuji, pane komisaři. A teď dáme slovo řečníkům jednotlivých frakcí za EPP, to pan Gaspary. Vážené eh, kolegyně a kolegové, eh, dámy a pánové, já lituji, eh, že debatu o takto důležitém tématu vedeme tak pozdě večer a v nepřítomnosti veřejnosti a příslušného komisaře. Já mimořádně lituji, že zpráva, která se zabývá tolik několika věcmi, eh, které parlament eh, bojoval, zejména v oblasti eh, obchodní politiky, úplně uniká veřejné pozornosti. Protože to, co kolegyně Krista a její kolegové a kolegyně zde vypracovali za, posledních měsíc, za poslední měsíce, v mnoha ohledech prosazuje Lisabonskou smlouvu do zahraniční obchodní politiky. A mocenské poměry, které mm, my máme tady nové po Lisabonské smlouvě díky omnibusu, navíc eh, eh, nikde jinde na světě nejsou. Možná, eh, že ve Spojených státech tak trochu, ale když se podíváte na jiné parlamenty, když se podíváte na německý spolkový sněm, tak ten nikdy neměl takovou eh, moc, eh, snad kromě oblast eh, ti zahraniční politiky, ale my máme dokonce teď v obchodní politice. Já jsem velice rád za to, jak, jaké lůty krátké kolegyně navrhuje. A také jsem velice vděčný za to, jak velice pečlivě se zapracoval do toho tématu a Dámy a pánové, já bych si přál, abychom v rámci eh, společné eh, vnější eh, v obchodní politiky si v Evropské unii, v Evropském parlamentu byli vědomi své odpovědnosti, abychom jenom nadávali, aby lidé na nás nenadávali, ale abychom my se hostili své odpovědnosti a abychom brali vážně odpovědnost za věci, jako je akta a ještě dovolíte eh, jistě jednu eh, poznámku, pane předsedo. Eh, to bylo, že mimořádně na srdci v Evropském parlamentu. Bychom měli se snažit maximálně, aby naše zpráva také všechny ty věci, které jsou náží s komitologií, byla schopna prakticky naplnit, abychom opravdu mohli plnit svoji roli. Děkuji, pane Kaspary a panu Moreira, minutu a půl. Obrigado presidente <clears throat> já não era sem tempo que o parlamento procedesse ao alinhamento do. Děkuji. Pane předsedo, uplynula již nějaká doba, od doby, kdy se komise zabývala společnou obchodní politikou a nyní se musíme zabývat eh, aktiv přenesené pravomoci a prováděcími eh, eh, akty a to na základě Lisabonské smlouvy. A víme, že tyto akty jsou eh, podrobeny kontrole eh, obou hlavních orgánů Evropské unie, ale že by měly eh, také podléhat členským státům. Takže v rámci obchodní politiky musíme konstatovat, že se jedná o kompetenci Unie, nikoli členských států. Měli bychom se totiž řídit komunitární metodou, to znamená iniciativa komise a poté schválení oběma eh, rameny eh, legislativy. Měli bychom být striktní, pokud jde o uplatňování Lisabonské smlouvy. Parlament si musí zachovat plnou kontrolu eh, nad těmito, těmito legislativními akty. Delegované akty jsou určeny pro ty případy, kdy má komise Eh, měnit nebo doplnit nějaké legislativní akty. A pokud jde o prováděcí ustanovení, tak nemůžeme připustit, aby eh, členské státy vetovaly výkonné pravomoci komise, protože je to eh, společná obchodní politika je výhradní politikou společenství. To znamená, kdyby členské státy měly veto, tak to, to by mělo být pouze v některých výjimečných případech. Rozhodně by to nemělo být pravidlo. Chci poděkovat paní zpravodajce, paní Kristot Rovhol a za celkového ducha kompromisu. Děkuji vám, pane Morero. A nyní za liberály a demokraty paní Koch Merin za minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, od Lisabonské smlouvy se v evropské obchodní politice všechno změnilo. Máme úplně nový právní základ a je to viditelné zejména zde v Evropském parlamentu. Eh, dopady nové Lisabonské smlouvy jsou obrovské. A toto téma, o kterém právě diskutujeme, eh, představuje pouze na první pohled technické otázky, jako například zavedení právního institutu jako eh, prováděcích aktů nebo prováděcích ustanovení či uplatňování aktů v přenesené pravomoci. Ovšem zatím se skrývají zcela jasné obchodní zájmy, ať už je to antidumping nebo nařízení o um, antisubvencích. To všechno znamená peníze. Také e, požadavky transparentnosti u nedůvěrných informací, to je důležité, e, zajímavé pro veřejnost. E, paní zpravodajka již o tom, se o tom zmínila. Kdybychom o tom od samého začátku hovořili, tak lecos by nám bylo zůstalo ušetřeno v diskuzi. Na závěr mohu říci pouze jedno ano, děkujeme mnohokrát paní zpravodajce, která suverénně toto téma eh, vedla a zhostila se ho a myslím si, že také velice dobře vše řídila s ostatními kolegy. A eh, její zásluhou jsme také dospěli k eh, tomuto závěru. Děkuji. Děkuji a dostáváme se k dalším řečníkům. Paní Köstinger na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. E, tato zpráva ohledně společné obchodní politiky pod názvem Omnibus 1 je opravdu velice důležitou známkou společné práce i s Evropským parlamentem. Nemůžeme se ovšem nechat klamat navenek. Máme zde obsáhlé téma Eh, týká se to eh, oblasti eh, zahraniční obchodní politiky v jednom kroce a ve druhém kroce se to týká právě aktu přenesené pravomoci a prováděcích ustanovení. Eh, chtěla bych se zmínit o třech bodech, které podle mého názoru musí být zdůrazněny a mají velký význam. Na jedné straně jsou to eh, přeskumné postupy. Přeskumný postup ano, ale zde vždy musí být eh, možnost, aby akutní situace zůstaly nedotknuté protože akutní situace ty vyžadují rychlé jednání a potom zrušení konzultačního postupu. Tím, že máme eh, Lisabonskou smlouvu, tak konzultační postup je velice důležitý. Úzká spolupráce všech dotyčných institucí je nezbytný. Veškeré nedorozumění a nesrovnalosti mohou být okamžitě řešeny a tím mohou být eh, zahrnuty i Eh, zahraničně eh, obchodní politické rozhodnutí. Potom co se týče lhůt a jejich eh, zkrácení, to je velice důležité pro obchodní partnery. Eh, co se týče vypuštění konzultačního postupu, můžeme ušetřit dva měsíce času. A samozřejmě priorita zkrácené lhuty musí stát na prvním místě. Ještě jednou bych chtěla poblahopřát eh, zpravodajce za vynikající práci. Děkuji. Děkuji, paní Kestinger. A teď na minutu pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo a pane komisaři, pan, eh, paní zpravodajko. Myslím si, že můžeme říct jedno. Eh, evropská eh, politika zahraničního obchodu byla vždycky úspěchem Evropské unie. Proč? Protože byla výlučně v kompetenci Evropské unie a byla vedena cíleně. Teď s Lisabonskou smlouvou je to dokonce tak, že Evropský parlament eh, bude poprvé eh, plně eh, rovnoprávnou legislativní stranou a pravděpodobně e, obchodní polika bude ještě úspěšnější. Samozřejmě je to věc nesmírně složitá a všechny ty staré možnosti, postupy a ty nové e, postupy a pokud je o návrh komise na Omnibus 1 a Omnibus 2, e, a, a skvělou práci, práci zpravodajky. Díky tomu se nám podařilo tady vytvořit oblast vysoké důvěry, e, kontroly a kde má komise e, možnost e, plně jednat a zcela vědomě říkám, a to, co se s nám stalo u akta, se doufám už nebude moci opakovat. Děkuji, pane Leichtwidem. A teď se dostáváme k nezapsaným řečníkům. Tentokrát eh, to má slovo pouze paní Basesku na minutu. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Já podporuji změnu těch 26 eh, legislativních aktů Rady, které se týkají společné obchodní politiky, tak abychom eh, byli v souladu s novým systémem prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. Je velmi dobré, že komise posílila eh, své prováděcí schopnosti, to posílí také celkovou účinnost naší společné obchodní politiky, tak aby se Evropská unie stala konkurenceschopnější v zahraničí. Je velmi dobře, že se komise zhostila iniciativy ohledně těchto modifikací, eh, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Já podporuji rozhodnutí komise eh, využít eh, ten postup s přeskupem u eh, většiny případů, které předpokládají eh, prováděcí akty. Je, jak říkám, velmi dobře, že se něco takového stalo, bylo to nesmírně potřeba. Děkuji vám, pane předsedo, a mm, umožněte mi několik stručných poznámek na závěr. Jak ukázala celá diskuze, jedná se o te- téma, které je technicky velice komplexní a zahrnuje přitom mnoho důležitých legislativních nástrojů v oblasti obchodní politiky. A to samo zdůvodňuje veškeré úsilí které jsme, a čas, které jsme vložili do jeho řešení. Za druhé, komise příznivě vítá návrhy parlamentu a je ráda, že na něm může spolupracovat v rámci trialogu. A konečně klíčovou otázkou je to, jakým způsobem budeme řídit nástroje eh, naší obchodní eh, obrané politiky, eh, kdy musím za komisi poděkovat parlamentu za veškerou hloubkovou práci na této eh, složce a chci vás také eh, ujistit o tom, že pan komisař Techout bude i nadále spolupracovat s parlamentem na dalším vývoji společné obchodní politiky. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní má slovo paní zpravodajka. Schnell und kurz. Ano, rychle a stručně mnohokrát děkuji stínové zpravodajce a také děkuji mnohokrát pane Šelosi komisi, eh, která opravdu zde z, eh, ujistila eh, blahoskloně spolupráci. Ještě se k tomu vrátím. Zítra budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích a také dojde k konečnému hlasování. Co se týče tohoto tématu, je to velice důležité téma a proto je důležité, abychom měli plenární rozhodnutí ohledně této zprávy. Pak společně s mými kolegy mohu zahájit trilog. Doufám, že dospějeme rychle k závěru, protože všichni jsme nakloněni kompromisu. Jde o to, abychom měli eh, nebo máme um, úplně nové legislativní prostředí a musíme se v něm rychle zorientovat. A děkuji všem kolegům, kolegyním a přeji všem dobrou noc, protože předpokládám, že jdeme všichni spát. Děkuji mnohokrát. A tento bod jsme tímto skončili, budeme o tom hlasovat ve 12 hodin. Zítra pokračujeme v